Nici před 20 lety. 8 tisíc mladíků a mužů bylo zavražděno a to po během několika málo dní bestiálním způsobem byli připraveni o život. A to uprostřed Evropy. Před očima celého světa došlo v Srebrenici k nejstrašnějšímu válečnému zločinu od konce druhé světové války. Byl to akt genocidy který se neměl nikdy stát. Bylo to kolektivní selhání mezinárodního společenství, které nás až do dnes velmi hanbí. My nyní eh, bychom chtěli vyjádřit jménem eh, Evropského parlamentu rodinám obětí a pozůstalým náš nejhlubší soucit. Až do dnešního dne ne všem zavražděným se dostalo spravedlnosti. Až do dnešního dne ne všichni eh, zemřelí nalezli místo posledního odpočinku. A proto eh, bychom dále chtěli bojovat za to, aby oběti a jejich pozůstalí se dočkali spravedlnosti, kterou si zasluhují. V roce 2007 byl tento masakr úředně označen jako genocida ze strany Mezinárodního válečného tribunálu. To byl e, významný milník. E, zejména proto, že k masakru došlo v bezpečném přístavu e, Organizace spojených národů, což se tehdy stalo symbolem toho, že mezinárodní společenství Eh, je bezbrané vůči porušování lidského práva. Eh, my v Evropském parlamentu už jsme se eh, dvakrát vyjádřili k genocidě ve Srebrenici, bylo to v letech 2005 a 2009. Tehdy jsme vzpomenuli všechny válečné oběti v bývalé Jugoslávii a dnes, o 20 let později, znovu obnovujeme náš závazek Nikdy na Srebrenicu nezapomeneme. Neboť usmíření, e, dámy a pánové, bez připomínání není možné e, usmíření je možné pouze v případě, kdy si uvědomujeme utrpení a bolest, e, když si uvědomíme, jaká zvrácená rétorika a populistické štváčství k tomu připravili cestu. Když si připomeneme eh, multietnické a mnohonárodnostní kořeny Balkánu, které byly vyvráceny, tak musíme, musíme být zajedno v tom, že všichni, kdo by chtěli znovu vyvolávat neklid a tyto staré démony probouzet, eh, tak dámy a pánové, právě kvůli takovým je dnešní připomínková událost důležitá, abychom jim ukázali přímo před jejich očima, eh, že tyto destruktivní síly jsou stále ještě živoucí. Já jsem poprosil svou kolegyni místo předsedkyni Lunaček, Lunaček, aby 11. července zastupovala náš Evropský parlament na připomínkové události přímo ve Srebrenici. Náš parlament je nepostradatelný pro evropskou perspektivu západního Balkánu a také pro stabilní sousedství, které je v našem zájmu. Dveře Evropy jsou vždy otevřené demokratickým a právním státům a Eh, smíření je eh, klíčem k bezpečnosti a k spolupráci v oblasti západního Balkánu. Chtěl bych vás poprosit, dámy a pánové, aby na památku obětí ze Srebrenice jste nyní povstali.